Ve vztahu k doporučení výboru ECON nevznášet eh, námitky vůči delegované eh, regulaci oznámené na eh, uzájení včerejší schůze. Žádné připomínky nebyly vzneseny během 24 hodin a podle pravidla 105 odstavec 6 toto doporučení bylo schváleno a bude zveřejněno zítra 13. prosince 2017.